řady nezařazených poslanců a vstoupil do skupiny EKR s účinností k 3. dubnu 2018. Pan Ujazdovský opustil skupinu EKR k 13. dubnu 2018 a nyní je mezi nezařazenými poslanci. Obdržel jsem od skupin